předsedající, prosím, rozhodněte tak, jak považujete za vhodné. Já se domnívám, říká předsedkyně, že bychom měli začít. Začínáme bodem číslo 8, úvahy na téma pozměcí návrhu ke zprávě o transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v EU institucích a bezodkladně dávám slovo Svenovi a žádám všechny, kteří se chtějí o něčem pobavit mezi sebou, aby se odebrali na chodbu. Svene, máte slovo. Just a moment, please. Thank you, chair. Děkuji. Milí kolegové, Na úvod bych rád poděkoval za mnohé pozměňující návrhy k mé zprávě. Pečlivě jsem je všechny prostudoval a snažil jsem se pochopit, oč v nich jde. Srovnali jsme si rovněž různé pozměňovací návrhy s výbory, se stanovisky výborů těmi náhledy, které eh, k tomu máme. Snažil jsem se postupovat transparentním způsobem, naplánovat schůzky štínových zpravodajů, které budou vyhovovat maximu potenciálních účastníků. Začneme tímto týdnem, budeme pokračovat v dubnu a v průběhu těch zasedání stínových zpravodajů, na které přizvu i zpravodaje či autory těch stanovisek výboru, výboru, které k tomu něco sepsali. No a samozřejmě, že jsme průběžně ve styku i s naší zpřízněnou skupinou pro eh, jednací řád, protože ono to vzájemně souvisí. A budu si vážit toho, když budeme opravdu v neustálém kontaktu. Já jsem byl jednou přizván do jejich pracovní skupiny, no a je jasné, že musíme se držet těch postupů, aby vše bylo sehrané. Nyní obsahově, pokud si dovolím dát své první dojmy. Viděl jsem hodně oslabujících prvků, hodně návrhů na vyškrtnutí, ale zároveň i hodně konstruktivních návrhů. Takový vzorec, kterému německy čili umí mě, ale abych nebyl mokrý. Tedy ty změny jsou silněji přítomné, kdykoliv máme co dočinění s problémy s transparentností, s odpovědností a bezúhonností parlamentu ve srovnání s radou a komisí. No a samozřejmě, že ta svoboda v rámci mého mandátu, to je silná silný aspekt mé práce. Já z toho vážím a i o tom si myslím, že se můžeme zde bavit. Na druhé straně neustále musíme pamatovat na to, že vysoké standardy musí platit i pro evropské instituce, podobně jako v minulosti. Evropa musí jít příkladem z pohledu například transparentního přístupu k dokumentaci pohledu například otázek, které se týkají bezúhonosti a e, správného chování. Rovněž i zde v parlamentu my jdeme příkladem tím, že například zpřístupňujeme zasedání výboru a komise už zpřístupňuje i svůj diář, tak, že zainteresované strany vědí, s kým komise jedná při nejmenším na nejvyšší úrovni. Proto bychom nyní měli postupovat velice opatrně. Tak, aby to z těch eh, návrhů nevypadalo, že se velice jednoduše vzdáváme. Proto tam, kde hovoříme o reformách, které by měly jít za status quo, tak se tomu chci věnovat a klíčové otázky, kde se rozcházíme názorově, tak tam chci říct následovné. Za prvé, transparentnost zasedání či schůzek z lobbysty zde v parlamentu. Tady například v Kanadě jsou mnohem přísnější pravidla a taktéž na Slovinsku, či v Bílém domě, či v SEE. E. Ve srovnání s tím, co zde kolegové navrhují ve smyslu změn, proto se stále ještě domnívám, že by bylo na výsost vhodné, abychom i my jako poslanci otevřeli své dveře, zpřístupnili všem povědomí o tom, když se stýkáme se zainteresovanými stranami. Stejně jako členové některých jiných vlád ve světě, protože i my jsme zákonodárci, musíme postupovat zodpovědně a transparentně. Proto jsem přesvědčen, že ta stopa, lobistická stopa registrace všech lobbystů a i schůzek s nimi, tak aby bylo známo, které zainteresované strany měly vliv na naše rozhodnutí. A stejně tak i například eh, zainteresované strany, které jednají z výbory, v komisi a tak dále, že to je velice závažná oblast, které se musíme věnovat. Další kontroverzní téma, kde jsem viděl mnohé návrhy na vyškrtnutí, zejména ze strany EPP, ale i snaha o oslabování u socialistů a demokratů, totiž členové poradních výborů. I zde bych rád trval na tom, že je možné to řešit přísněji, jako například ve Francii, ve Spojeném království, v Chorvatsku. A tam existuje přísnější dohled z pohledu kodexu chování etických standardů. A týká se to všech, kteří porušují tyto kodexy a dopadají na tyto osoby sankce, jakmile nerespektují pravidla. My už víme, jak náš systém funguje. Máme kodex chování, měli jsme případy jeho porušování, ale zatím se nám nikdy nepodařilo aby to vyústilo do nějakých sankcí. A myslím si, že je ostudou pro tuto sněmovny, abychom nakonec nepřišli s řešením, které nabídne nějaký další jiný výstup. A já tady mám to řešení a tam chci, aby zaznělo, že všichni členové poradních výborů by měli být pouze podpůrnými činiteli. A někteří kolegové spochybňovali, zda to o tom má rozhodovat skupina či předseda. Tady musíme mít velice otevřenou diskusi k tomuto tématu, abychom našli řešení, v jehož rámci jakýkoliv střed zájmu či nerespektování vlastních pravidel budou podléhat téměř policejní kontrole. A proto bychom v současné době spíše měli skepticky přistupovat k jakémukoliv dvojímu metru, který by zde mohl vznikat. Další kontroverzní záležitost, to je to období takzvaného vychladnutí. Období tedy, kdy lze nelze zastávat žádnou funkci. Období, kterému se někdy říká, kdy běží ten kolotoč. Totiž někdo, kdo byl členem této sněmovny, se stává lobbystou, členem nějaké jiné instituce, která se pak snaží parlament ovlivnit. A my bychom zde měli mít přísná pravidla. V Kanadě například a v USA jsou zcela jasně přísnější pravidla právě pro poslance a i u některých členských států sice nevidíme, že by tam byly nějaké přísnější nastavení, ale zde bychom my mohli jít příkladem, protože mnoho těch kontroverzních záležitostí si zaslouží prohloubenou a kriticky profilovanou diskusi. Další velká skupina pozměňovacích návrhů nám pomáhá a poučil jsem se z ní. Dozvěděl jsem se například, že mé návrhy týkající se financování stran prostě nebyly dost aktuální. Jednak jsem si je opravil sám, ale děkuji i kolegům, kteří na to upozornili. Kromě toho však ještě je absolutně zásadní podívat se na otázku trialogu. Když máme například ještě vyšetřování ombudsmanem, i zde vidím, že je podpora pro zpřístupnění dokumentace. Na druhé straně oslabující snahy se týkají mezi jinými návrhu, aby všechny dokumenty z trialogu byly součástí registru rejstříku dokumentů. Tady se obracím na pana Plenkoviče. Na to nahlížím kriticky. Pokud dokumenty nejsou v rejstříku dokumentů, tedy aby dokumenty z trialogu nebyly v tom rejstříku. A pokud tomu tak bude, tak lidé ani si je nebudou moci vyžádat, ani nebudou vědět, že takový dokument existuje, případně, že by měli mít právo náhledu v určitém momentě tady. Rozhodně se obrátím na liberály, aby ten můj návrh podpořili. A pak je celá ta záležitost přístupu k dokumentaci při vyjednávání o obchodních smlouvách. A tady je zajímavá otázka. Výbor pro obchod si odhlasoval podrobné návrhy u svého stanoviska a rovněž i zde na půdě výboru se těšil podpoře hlavně ze strany SAD a ALDE tento návrh. Na druhé straně se však objevily pozměňující návrhy, které oslabily naše návrhy například ze strany EPP. A já se domnívám, že bychom měli jít cestou při nejmenších norem, které zde navrhuje předmětný výbor, což je výbor pro obchod. Neměli bychom být méně transparentní v našich návrzích ve srovnání s tím, co si přeje sám předmětný výbor. To by tedy bylo úvodem. Tady se domnívám, že se jedná o ty hlavní kontroverzní záležitosti. Doufám rovněž, že při zasedání stínových zpravodajů a v dalších diskusích se dobereme zdárného řešení, budeme spolupracovat tak, aby právě transparentnost, zodpovědnost a bezúhonnost se dočkala lepšího zacházení. Já jako Němec to mohu říci po těžkém týdnu rozhodně takový signál potřebujeme. Musíme s ním přijít. Děkuji. Andrej Plenkovič. Thank you very much, uh, Hubner. Děkuji, paní Hibnerová. Pane Gigolde, kolegové, stínový zpravodajové. Jako stínový zpravodaj za EPP bych rád poděkoval panu zpravodaji za návrh předložený a poděkoval bych rád také kolegům z dalších eh, výborů, které, kteří předložili svá stanoviska a kteří takto přispěli ke vzniku této zprávy tím, že předložili více než 460 pozměňovacích návrhů. Ehm, úroveň transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v eh, těch institucích je nejvyšší ve, světě. Ehm, otázkou je, jak ještě navýšit tyto standardy a evropské instituce by mohly být příkladem, pokud jde o otevřenost, což se váže úzce na eh, veřejnou důvěru v politické instituce. Podle eh, názoru EPP, to, což se také projevilo v pozměvacích návrzích ostatních frakcí, že by ten přístup měl být vyvážený, posílit transparentnost na jedné straně, ale chránit na druhé straně také další eh, význačné hodnoty a zájmy Evropské unie. Jde tedy o to, že tady se navazu, eh, ukládá jako povinné registrovat lobbyisty poskytovat informace o jejich, jejich setká, o jejich setkáních a přitom tady není jasná definice lobbyingu, a což by mohlo vytvářet určité potíže pro občany, pokud jde o e, volný mandát e, poslanců a volené zastupitel, zastupitele. E, pokud by šlo o transparentnost na té místní a regionální úrovni, ta je podmíněna existencí toho, že mají na těchto úrovních povinné e, registry, což je v článku odstavci 15, e, ale také v té nové verzi. Tyto národní nebo státní organizace se e, odlišují od soukromých zájmů a neměly by být žádným způsobem nějak poškozovány vzhledem k tomu, že tady je přístup úrovňové vlády a další eh, přístupy. To, co zmiňoval pan eh, Gigold, pokud jde o trialogy, určitě je možné zde navýšit transparentnost mezi institucionálního jednání, ale existují tady jiné cesty, například oznamování příslušným výborům parlamentu. S tím souvisí také potřeba zachovat důvěrnost informací během vyjednávání mezi členskými státy. Pokud jde o mezinárodní obchodní vyjednávání, ty se, ta se mezi sebou liší a mít k ním stejný přístup může být eh, ohrožující pro vyjednávací pozici a nebo vůbec pro zájmy Evropské unie. Skupina EPP má za to, že poradní výbor, pro, eh, který by dohlížel na jednání poslanců, by měl být poradním výborem a neměl by činit žádná rozhodnutí na místo předsedy parlamentu. Možným kompromisem by zde mohlo doplnit tento výbor nějakým řešením, nějakým dalším externím člen, členem, který by byl třeba bývalým uh, soudcem Evropského soudního dvora nebo členem účetního dvora a nebo bývalým poslancem EP. Pokud jde o dohled na financování politických stran, domníváme se, že stávající předpisy z roku 2014 a finanční nařízení z roku 2012 jasně předpokládají, že parlament zvolí nezávislé auditory, které by potvrdili, že jsou zdroje legálně používány, pokud jde o jejich používání politickými stranami. Tady by mohlo být zajímavé využít této příležitosti předtím, než postoupíme v diskuzi, je eh, možnost vyjasnit ze strany pana zpravodaje, pokud je o poznaměňovací eh, návrh 320, to je archivace e-mailů. Pokud jsem pochopil to změní, tady se navrhuje eh, zveřejňovat e-maily poslanců a jejich zaměstnanců po nějakém období. E, doufám, že tedy si můžeme vyjasnit, že toto je ten záměr. Já jsem prošel a analyzoval všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy k této důležité zprávě. Většina vlastně jde stejným směrem, to znamená nalézt vyváženost mezi transparentností na jedné straně a zajištění dalších hodnot a zájmů. A vzhledem k tomu, že tomu tak je, jsem přesvědčen, že v následujících týdnech před hlasováním ve výboru bude možné dospět ke kompromisním řešením, pokud jde o ty sporné body zprávy a to s cílem eh, celkově posílit systém eh, integrity a transparentnosti při eh, ochraně ostatních zájmů. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, Your Leinen. Děkuji, pan Leinen. Danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Já jsem stínovým zpravodajem za skupinu SAD v této problematice. My tu zprávu vítáme a já rovněž děkuji Svenovi, zpravodaji, který už přichází s konkrétními a konkretizačními návrhy a náměty kompromisu. Počet pozměcí návrhu poukazuje na eminentní zájem poslanců k tématu transparentnost u evropských institucí. To vítáme. E, protože samozřejmě EU není špatná, ale vždy se na ní dá hodně zlepšit. Chceme, jak už předeslal zpravodaj, vést svým příkladem. A přitom už jsme ve srovnání s mnohými členskými státy dále než ostatní a rovněž i v čele pelotonu ve srovnání s mnohými světovými zeměmi. Přejeme si transparentnost, ale nikoli nutně více byrokracie. Tady musíme dávat pozor, abychom nevylili dítě i s vaničkou abychom nedospěli k minimálním výsledkům, maximálním byrokratickým objemem. Proto se snažím i v těch pozměňovacích návrzích upozorňovat na to, že jakékoliv boj o transparentnost by neměl být eh, veden na úkor silnější byrokracie. Nyní, naše schůzky s lobbysty. Tady nemůže docházet k tomu, že by mohl poslanec mít vedlejší úvazek, placený vedlejší úvazek, co by lobbysta. Tady to chceme celé jasně upravit, že totiž náš mandát je ve prospěch našich voličů, ve prospěch veřejnosti a nemůže na to doplácet volič tím, že někdo si ještě mít, bude pěstovat nějaké partikulární zájmy. Takže to je náš pozměňující návrh 21 měli bychom mít i závazný legislativ, závaznou legislativní právní stopu, tak jako říká e, zpravodaj už k tomu e, podávat to vysvětlení. Ale zároveň se musíme zamyslet nad tím, o jakých lobbystech hovoříme. Máme seznam organizací, se kterými se scházíme, ale nemělo by to pak zacházet například do nějakých dlouhých obsáhlých e, tabulek, kdy, kde, v kolik, na jak dlouho a tak dále. Ano, potřebujeme vědět, že jsme se sešli s nějakou firmou nebo s nějakou organizací. Už i to bude velkým pokrokem. A díky tomu si může někdo udělat obecně obrázek o tom, kdo se podílel na tvorbě nějakého legislativního aktu pak bychom mohli mít poziční dokumenty i například uložené na sekretariátu a kdo by měl zájem, tak by mohl mít přístup k nějaké verzi, která bude někde zveřejňována. Vítáme i návrh, aby zpravodaj a předseda výboru se scházeli pouze s těmi, kteří jsou registrováni v transparentnostním rejstříku tedy v, těm, v tom rejstříku lovistů a že i to by mělo být zveřejnováno. Období, kdy bude nějaké moratorium na zastávání funkcí, které by mohly být vést ke střetu zájmu. No nevím, zda to lze někomu opravdu zakázat. Když je někdo odborníkem na nějakou profesi, tak by to mohlo znamenat eh, zákaz vykonávání vlastní profese po období 18 či 24 měsíců. Ale jsme proto, aby to bylo vše legitimní, aby se někdo neschovával s tím, že jde mm, do této firmy či vykonávat tu či onu práci. Jinak eh, systém si zaslouží reformu i v oblasti toho, že nikoli pouze předseda může být iniciátorem toho postavení členů poradního výboru, ale i sám poradní výbor a u těch rozhodnutí i tam nikoli pouze sám předseda, ale i konference předsedů by mohly rozhodnout o tom, zda dochází k porušování kodexu chování. Vím, že například v Chorvatsku existuje externí výbor. A na další etapě rozhodně bychom měli začít s reformou u nás, v naší sněmovně, a pak se podíváme na to, zda se osvědčila. Poradní výbor by ale měl mít přístup ke všem relevantním dokumentům což evidentně není v současné době ten případ, takže to je pozměňovací návrh 19, tam to musí být doplněno. Rejstřík, ten rejstřík eh, transparentnosti, ten dobrovolný se přece jen osvědčil lépe, než jsem čekal. Před deseti lety ještě s panem komisařem Kalasem jsme si nikdo nedokázali představit, že nakonec budeme mít 7 tisíc registrovaných subjektů. Ale ještě musíme uzavřít ty mezery o tom není pochyb, že i advokáti musí být postiženi, pokud už nejsou pouhými právními poradci, nejbrž pouze lobbysty, případně poskytovateli různých nápadů a zastupují něčí zájmy. Otázka, zda právní akt, tedy například nařízení, potřebujeme eh, v této situaci, aby z toho vznikla povinnost No, tady si myslím, že na další etapě u přepracované interinstitucionální dohody můžeme nastavit pravidla pro trochu větší míru závaznosti, ale aby se z toho stalo nařízení, tak potřebujeme právní základ a já ho tady nikde nevidím, Celá jasně. To by muselo být jednohlasná, jednomyslná záležitost, když hovoříme o určitých doložkách se kterými by všichni museli souhlasit a k tomu je dlouhá cesta. Kvalita údajů, ta musí být zlepšena právě v tom rejstříku transparentnosti, aby vše bylo ověřitelné. Ale k tomu potřebujeme i, aby měla příslušná jednotka, příslušný útvar, aby měl více zdrojů. To máme k tomu i pozměnící návrh. Pak zkušenosti ve výboru taxe, v podvýboru taxe napovídají, že i zastánci určitých zájmů když se nedostaví na naše pozvání, a to bezdůvodně, že jim bude odepřena přítomnost transparentním, v rejstříku transparentnosti a nebudou se moci s nikým scházet. Pak ještě máme ombudsmana, šetření, i to musí být přístupnější veřejnosti, rovněž a i vyjednávání o obchodních smlouvách, například úspěchy či to, čeho dosahujeme v rámci TTIPu, by mělo být přístupné i těm, kteří vyjednávají o dalších eh, obchodních smlouvách. Pak přístupné konzolidované texty, to by mělo nastat. Zatím eh, sice se jedná o jednotlivé etapy vyjednávání, no a chápeme, že tam často jde o vyjednávání typu něco za něco a já tady mám pochybnosti, zda bychom to, o čem se teprve jedná, měli zveřejňovat na internetu, protože to by mohlo vést k určitému znevýhodnění, pokud náš protějšek nedělá to tež. Ono není pouze na komisi, aby zveřejňovala dokumenty. Apelujeme, aby i rada dělala to též, to je pozměcí návrh 34 transparentnost u legislativních postupů. Rada, to je taková temná komora. Z našeho pohledu i tam musíme ten reflektor zapnout, například u trialogu, to je pozměcí návrh 32-33. Mnohé se už zlepšilo, ale ne plně. Ne všechny výbory se drží těch postupů, na nich jsme se dohodli a které jsme v obchodním eh, řízení a ten příslušný výbor eh, pro eh, postupy při vyjednávání vím, že budou navrženy nově. Whistlebloweri, ti musí být lépe chráněni, aby mohli podávat hlášení o trestné činnosti nikoli pouze de jure, ale i de facto. Tady máme eh, paragraf 22c řádu, který se týká zaměstnanců, zaměstnaneckého eh, řádu. A pak ještě hovoříme i o tom, že by do nového volebního um, období už měl vzniknout i nový systém například nezávislých auditorů zvenčí a nezávislých orgánů, které budou určovat přípustnost například hospodaření evropských eh, stran či tak dále. A pak máme článek 19 příslušného dokumentu, kde každá strana má postavení podle své síly a i podle toho jsou jí přidělovány finanční prostředky a tak dále. Takže doufám, že se ještě se stínovými zpravodají budeme schopni domluvit. Já jsem spíše optimistou z toho, jak to vypadá a budu se těšit na další jednání. Děkuji. E Děkuji za ECR, pan Kazimierz Michal Wezdowski. E, Pani przewodnicząca, e, koleżanka. Paní předsedající, milí kolegové, já budu stručný, protože my už jsme měli tu příležitost se vzájemně seznámit se svými názory. Já patřím k těm, kteří jsou spíše příznivci té zprávy, tak jak ji zde uvedl pan kolega Gigold. Není pochyb, že je třeba nějakým způsobem upravit transparentnost a chování lobbystů. Rovněž i jakékoliv návrhy týkající se eh, postavení poslanců Evropského parlamentu, omezení eh, toho fenoménu, že mají ještě nějaké vedlejší příjmy od někud. Jinak k té transparentnosti legislativního procesu, případně transparentnosti a přístupu k dokumentaci, která se pojí způsobením jak Evropského parlamentu, tak i jiných eh, unijních eh, institucí. Já bych šel ještě dál v tom, že bych eh, akceptoval tu verzi pana Gigolda než předřečníci. Neznamená to, že souhlasím stoprocentně se vším, ale obecně se domnívám, že rozhodně ta transparentnost musí být posílena zcela rozhodným a jednoznačným způsobem a že transparentnost to není postulát, eh, který patří do složky politického idealismu. Ne, ono totiž, on se pozitivně odráží i na kvalitě těch rozhodnutí a nemáme-li transparentnost, tak často se tím zastírají i chyby, nesprávná rozhodnutí a to pak může mít dopad na e, konkrétní práci, kterou vykonáváme. Já představím e, panu kolegovi pozměňovací návrhy a i konkrétně pozměňovací návrh, který jsem podal už na začátku, totiž, že by se mělo například hlasovat o předsedovi Evropské komise jmenovitým způsobem. Víme, že na základě Eh, hlasovacího řádu se hlasuje anonymním způsobem, nikoli jmenovitě, ale pokud eh, hovoříme o tom, že by parlament měl být transparentnější, tak bychom měli začít tím, že to eh, politicky nejzávažnější rozhodnutí, které bude mít obrovský dopad na další působení evropských institucí, by mělo rovněž být transparentní. Albe. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Kigolde díky eh, tomu vašemu textu si můžeme zabývat eh, velice závažnými, důležitými otázkami, takže bych eh, nejprve chtěla poděkovat za to odvedené úsilí, tak abychom připravili kompromisní návrhy a posunuli tuto zprávu ku předu. Pokud je o, o pozměňovací návrhy, my v rámci naší skupiny vycházíme ze tří hlavních linií. Nejprve posílení transparentnosti, o tom jsme již všichni hovořili, na druhé straně je tady konzistentnost, soulad s našimi hodnotami, o tom jsme také hovořili, e, důvěra vůči e, poslancům, to je třeba dále posílit, protože e, většina z nás se snaží dělat naši práci čestně a dále je to i jednoduchost a praktičnost. V rámci našich pozměňovacích návrhů jsme se pokusili abychom trochu posunuli tu eh, linii eh, transparentnosti eh, tak, aby byla jednodušší, proveditelnější. Pokusili jsme se tedy předložit pozměňovací návrhy, abychom vyjasnili zásady, jednotlivé koncepty, pokud jde o zákonodárný proces. Myslíme si, že je třeba zabránit nadměrné administrativní zátěži, která by vedla k tomu, že to provádění bude složité. <clears throat> Pokud jde o právní eh, aplikace. My jsme si kladli otázky, eh, co to vlastně bude znamenat eh, v roce 2017 a dále. Takže vedeme společně nějaké úvahy, ve kterých chceme pokračovat. Chceme posílit tu transparentnost, chceme opravdu, aby to provádění bylo zjednodušeno, aby bylo konkrétnější. Pokud jde o ty registry, my jsme také předložili pozměňovací návrhy, myslíme si, že by se tam dalo něco zlepšit. Pan Leinen hovořil o tom, že tam eh, byl již učiněn krok ku předu. Já si myslím, že to může být ještě eh, posíleno. A pokud je o ten eh, kodex chování, tam je také celá řada pozměňovacích návrhů. Zase chceme jednoduché, konkrétní, snadno proveditelné principy. Pokud je o střed zájmů, zase snažili jsme se jít trochu nad rámec toho, co bylo navrženo snažíme se eh, pokrýt ty nejzávažnější eh, otázky. My samozřejmě eh, důvěřujeme osobám, které pracují v institucích. Na druhou stranu je třeba si položit otázku, jak, jaké prostředky budeme mít k dispozici, abychom případně řešili problémy. Trialog, to je velice citlivá otázka, samozřejmě chceme více eh, transparentnosti, chceme, aby byla posílena pravomoc Evropského parlamentu, zároveň eh, nikdo z nás nechce eh, ohrozit ta vyjednávání jako taková. Takže pokud je o trialogy a obchodní dohody, v průběhu času asi uvidíme, do jaké míry se nám podaří nalézt nějaká proveditelná řešení. Musíme tedy nalézt eh, rovnováhu mezi posílením transparentnosti a mezi tím, abychom měli opatření, která budou jednoduchá, praktická, užitečná, která nepřinesou velkou administrativní zátěž a která nebudou příliš těžkopádná, protože někdy eh, ty návrhy jsou tam eh, trochu složité. Takže ty naše pozměňovací návrhy by měly být snadno proveditelné, to je to, co bychom chtěli dosáhnout a jsme připraveni s vámi spolupracovat. Děkujeme všem stínovým zpravodajům, jako či panu zpravodajovi. Děkuji. V eh, GUE tady nikdo není, pan Scholz tady není, nikdo ho nenahrazuje, takže e FDD Fabio eh, Castaldo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych eh, poděkoval panu zpravodaji, který odvedl výbornou práci v rámci tohoto prvního návrhu, který nám předložil. Je to velice komplexní práce, která Eh, zastává ambiciozní filozofii celé zprávy, pokud jde o odpovědnost, pokud jde o eh, transparentnost a je to filozofie, kterou my jsme připraveni podpořit. Jak již eh, zaznělo v průběhu diskuse, Evropská unie by měla uplatňovat ty nejvyšší možné normy, tak jak existují v různých členských státech. Rovněž se tady zmínil i příklad třeba Kanady, pokud je o registr lobbystů. A <clears throat> Já si myslím, že cílem je nebýt pouze ambiciozní, ale co nejvíce ambicioznější, takže tady to podporujeme. Pokud je o registr lobbystů a e, tedy kodex chování pro poslance Evropského parlamentu, e, je třeba říci, že tady bychom měli mít skutečné efektivní sankce, proveditelné sankce. Pokud máme pouze normativní opatření a nejsou oproti ním eh, nastaveny, eh, nastavena nějaká paleta sankcí, tak eh, velice často ta pravidla nejsou k ničemu. Tak to vidíme i ve skutečnosti v jednotlivých členských státech a proto si myslím, že bychom si měli promyslet tuto otázku. Měli bychom se tím eh, zabývat eh, v průběhu jednání se stínovými zpravodaji. Pokud se totiž omezíme pouze na eh, deklaratorní prohlášení a nemáme s tím spojeny žádné sankce, tak je to k ničemu. Pokud je o registr lobbystů jako takový, do budoucna by bylo třeba mít nějakou závaznou povinnost. Rovněž bychom měli pracovat možnost zapracovat to do jednacího řádu Eh, vím, že někteří kolegové eh, to nechtějí, eh, tvrdí, že k tomu není právní základ, nicméně já si myslím, že by to možné být mělo. A i když ta cesta, kterou bude třeba se vydat, je složitá, bude třeba jednomyslnosti na radě, nicméně toto řešení by nám dalo větší právní sílu, abychom poukázali na to, že Evropa postupuje konzistentně proti eh, nedostatečné transparentnosti. Pokud jde eh, o ty eh, další otázky těch vzájemných vztahů, já způsobím i výrobu, výboru AFED. Víme, že v nedávné době, na konci minulého roku, došlo ke skandálu, který se týkal zpráv Bernardino de Leon a e, týkalo se to e, Spojených arabských emirátů a nezákonných transakcí a e, tady bychom měli mít nějaké, nějaké přechodné období, nějaké období, pokud opustíte funkci a než nastoupíte do soukromého sektoru, tak tam opravdu by mělo, měla, měla být nějaká prodleva. Jakmile tedy náš eh, mandát bude ukončen, samozřejmě každý z nás se vrací k nějaké jiné činnosti, ale měli bychom se eh, zabývat možností řešení tak, aby nedocházelo k těm nejzávažnějším střetům zájmu. A na to, eh, k tomu se ještě dostaneme na zasedání stínových zpravodajů. Pokud jde o trialog, tady mohu pouze podpořit žádost o větší přístupnost dokumentů, a to včetně oficiálních materiálů, protože zatím ty trialogy, samozřejmě je to formát, který je velice specifický, ale je to takové negování transparentnosti, tak jak to bylo zakotveno ve smlouvách eh, ohledně běžného zákonodárného procesu EU. Eh, e ano, ta praxe eh, nějakým způsobem funguje, eh, chceme být co nejefektivnější ale eh, ta efektivnost a transparentnost eh, není to plně v souladu eh, s těmi požadavky občanů, kteří chtějí vědět, kdo jakožto politicky zodpovědná osoba nebo subjekt vstupuje do toho zákonodárného procesu. Takže pokud bychom se posunuli ku předu, pokud jde o zpřístupnění dokumentů, tak by to byl takový první krok k tomu, abychom eh, nastavili normálnější fungování ve spolurozhodovacím procesu, tak jak to bylo zakotveno ve smlouvách. A závěrem, pokud jde o eh, zpřístupnění eh, dokumentů ohledně obchodních smluv, a zde, zde mám také pocit, že Požadavek eh, občanů je jasný, chtějí, aby to bylo transparentnější. Samozřejmě někdy je to poměrně delikátní, to eh, nikdo nespochybňuje, ale pokud je eh, například o vyjednávání transatlantické dohody, tam ze strany občanů jsme dostali desítky tisíc žádostí od evropských občanů, kteří požadují, eh, aby to bylo přehlednější, aby tam byla vyšší transparentnost, pokud jde o průběh i obsah toho vyjednávání. Opravdu musíme jít směrem k transparentnosti a tímto směrem jsme předložili pozměňovací návrhy a musíme skutečně bojovat za to, abychom vyšší transparentnosti dosáhli tak, aby eh, občané měli větší přehled, aby eh, znali podrobnosti a abychom mohli případně rozptýlit eh, některé předsudky, například eh, to transatlantické vyjednávání, eh, tam se neustále poukazuje, poukazuje na určité hrozby a jediné, jak odstranit určité předsudky, je vyšší transparentnost. Takže tady máte naši plnou podporu, stejně jako i v těch ostatních oblastech. Děkuji. Grove, a nemá tady není, takže může Richard Corbett. Uh, thank you, the, the rapport. Děkuji. Zpravodaj zmiňoval důležitost toho, že eh, eh, to bude mít vliv na eh, veřejné mínění a v Německu, ale já bych upozornil na to, že Německo není jedinou zemí, které, e, která, kde může být veřejné mínění ovlivněné. Máte pravdu, že Evropská unie je již určitým předvojem v celé řadě ohledů, pokud jde o integritu a transparentnost a pravidla s tím související. Veřejné vnímání je velmi důležité, je to politická realita, kterou musíme mít na paměti a že na nás klade určité nároky a musíme jim vycházet vstříc, alespoň pokud je to přiměřeně možné. U nás je to nyní vše zabarveno samozřejmě tím velkým skandálem, který se týká eh, našeho eh, Národního parlamentu a nákladu jednotlivých poslanců. A obhajoba eh, poslanců britských byla, ale dobře, ale to bylo v souladu s pravidly, ale ta pravidla samotná byla předmětem útoku veřejných, veřejného mínění a byla prohlášena za nepřijatelná. A Spojené království nyní zavedlo velmi přísná pravidla a zavedlo eh, eh, fungování nezávislého orgánu. Je to eh, nezávislý přeskumný orgán parlamentu, který zkoumá veškeré otázky související s výdaji poslanců a máme i pod, poradní orgán a vedle toho rozho- orgán, který rozhoduje. Tudíž Evropský parlament by mohl jít tímto směrem a to učinit ten velký krok. Eh, a pokud tedy zůstane poradní orgán, pak by měl být skutečně velmi nezávislý. Tomu bychom se neměli eh, vyhýbat a neměl by být tvořen eh, poslanci Evropského parlamentu, ale spíš bývalými poslanci, případně bývalými soudci Evropského soudního dvora a bývalými členy eh, účetního dvora. Spravodaj asi dobře ví, že některé ty návrhy vycházejí z argumentace, kterou jsme měli u nás interně, museli jsme měnit eh, legislativu, buď pokud jde o eh, status eh, poslanců i jiným způsobem. A pokud bude výsledkem našich jednání to, že to nelze eh, udělat, že nemůžeme tyto věci zavést, aniž bychom měnili status poslance, eh, co, jak budeme postupovat. Omezíme se na změny, které se nám budou umožněné v rámci stávající legislativy, a nebo budeme skutečně řešit ty klíčové věci s tou důkladnou změnu, což bude trvat mnohem déle. Druhá otázka se týká transparentnosti vyjednávacích dokumentů, ať již je to v trialogu nebo jsou to mezinárodní vyjednávání, máme eh, transparentnost dokumentů, které tam vstupují, každá strana eh, alespoň náš mandát je takový, že ty dokumenty jsou veřejné a potom transparentnost dokumentů, které z toho vyjednávání výjdou, vzejdou. Eh, jak daleko můžeme zajít, pokud jde o dokumenty, které jsou interní dokumenty toho samotného vyjednávání. Tady se obávám, že pokud bychom zveřejňovali všechno, tak eh, se ty nabídky nedostanou na papír ze strany rady nebo z jiných eh, jednacích partnerů, protože oni budou říkat, my to můžeme jaksi nabídnout podmíněně výměnou za něco jiného, ale jakmile budou vědět, že to je zveřejněno, budou říkat, my budeme eh, mít doma problémy, protože děláme ústupky, které zatím jsme doma nezveřejnili, takže tím se ta jednání velmi stíží nebo částečně stíží. Určitě některé dokumenty v rámci jednání mohou být zveřejněny, ale možná budou být zveřejněny až následně. Záleží na tom bodě v čase, kde je ovšem nastavit tu hranici, je otázka. A pan zpravodaj, to je můj poslední bod, má eh, opravdu, že je potřeba navázat to na jednací řád a pracovní skupiny k jednacímu řádu a tady budeme fungovat paralelně, ale budeme sledovat pokrok, který učinila ta druhá strana, abychom potom uvedli do souladu. Eh, ta pracovní skupina pro jednací řád musí eh, pracovat na, eh, pokud jde, musí dosáhnout vyšší schody a vyššího vyšší podpory, pokud má změnu jednacího řádu prosadit, zatímco zpráva je přijímána přímou, jednoduchou většinou, prostou většinou. A to na to nesmíme zapomínat, zejména pokud ta zpráva uzavře že potřebujeme měnit taková a jiná pravidla jednacího řádu. To můžeme sice rozhodnout přímou většinou, prostou většinou, ale mm, jinak budeme potřebovat, pokud se to má prosadit, tyto změny absolutní většinu a to v některých bodech by mohlo být problematické. Eh, George Chaplin. Thank you, Chair, thanks. Děkuji. Děkuji panu Giegoldovi za jeho práci. Jedná se o nesmírně zajímavou zprávu a i ta práce není bez zájmu. Já se budu věnovat pouze dvěm tématům. Jedna dvacítka, čili to období vychladnutí v uvozovkách, než přejdeme k jiné funkci a pak trialogy. V současné době se zdá, je to trochu obecné, vágní a možná se snažíme chytit příliš mnoho ryb v jedné jediné síti. Tedy budeme mít někoho, kdo například tři roky je členem výboru pro životní prostředí a pak bude mít povinné období, kdy nebude moci u sebe doma v zemi eh, poskytovat poradenství nějaké zelené lobistické skupině. My přece máme povolané odborníky, kteří něco načerpali při své práci tady. A toho by bylo možné využívat, ale zatím je to naformulováno tak, že někdo odešel tady od toho, z této sněmovny a e, nemůže dělat vůbec nic absolutně nic. Já nevím, možná si můžou <laughs> otevřít restauraci nějakou, ale i to by možná někdo se tam mohl najít nějakou mouchu na tom. Takže je to zatím obecné, absolutně vodotěsné, když se hovoří, že nesmí lobovat v oblasti toho, za co je zodpovědný Evropský parlament, to by mohlo být cokoliv. Například se na mě obrací volič o radu. No tak to už je parlamentní činnost, že jo? Tedy to bych si dovolil navrhnout, je třeba nově promyslet a přeformulovat. U trialogu tady se přibližují pozici kolegy Korbeta. Problém spočívá v tom, že u takového předběžného vyjednávání je to sice na papíře, ale říká se tomu non-paper. No a e, e, novináři odmítají to pochopit. Oni tvrdí, že když jim něco dáte, jakmile je to důvěrné nebo i prozatímní, oni už z toho udělají obrovskou věc v novinách. Já jsem se účastnil dobrých, kvalitních trialogů, kde na neformální úrovni se konstruktivním způsobem něco vyjednávána. No a samozřejmě, že na určité etapě pak, když už je něco dojednáno, tak se to zveřejnit dá. Ale pokud chcete v zájmu transparentnosti něco zveřejňovat v průběhu vyjednávání, tak se nám to spíše vymstí. Děkuji, pan Víland. Děkuji, paní předsedající. Já nejdříve se chci omluvit. To, že jste si přesunuli program, mě zmátlo a nebyl jsem tady od začátku. Nejdříve se však chci vyjádřit k tomu, že má slova budou utvářena okolností, že za období, co jsem tady poslancem, se ani jednou nestalo, aby mě lobista oslovil v tom smyslu, že by se to přibližovalo těm červeným liním, o nichž tady hovoříme. My se tady někdy tváříme, že chceme nastavit systémy ve sférách, ale ke kterým nikdy nedochází k těm situacím a tím ten systém neposílíme. Systém posílíme tím, že když se něco dostane ven, tak aby ten člověk šel do vězení, když to přeženu. A ten, který na to vrhl trochu světla, se může bezpečně vrátit, vrátit domů. A zatím je to tak, že když k něčemu dojde, tak se to neprolákne a pokud se to vůbec prolákne, tak ten, který to zavinil, tak do vězení nejde a ten, který to na něho prozradil, naopak nejde v klidu domů, ale hrozí se vězením jemu. A my to máme za úkol změnit, ale to, jak to tady se snažíme nastavit, tak tím to nezměníme. Za druhé, v té zprávě velice často předhazujeme, že to, jak už to máme, nemá protějšek v členských státech. Nemůžeme se tvářit, jako kdybychom my byli tím nejslabším článkem toho řetězu. Ono je tomu naopak. Zpráva je v mnohých ohledech kvalitní, zároveň ale musím konstatovat, že u té zprávy příliš se zdá o takový, se jedná o takový nákupní seznam přání. Změny, které správních důvodů v současné době ani prosaditelné nejsou. V mnoha ohledech by dokonce bylo protiprávní snažit se je zavádět a my bychom se spíše měli vynasnažit utvářet tu zprávu z pohledu toho, co se dá. Čím více se ta zpráva bude nákupní seznam přání, tím horší bude ovzduší venku a tím více se bude zdát, že se snažíme někomu tvořit takovou mlhu, abychom se zbavili konkrétních možností něco zlepšit v malém. Já jsem se velice divil, když mi kolegové tady hovořili o tom, že před eh, summitem v Paříži se snažili eh, přijít k dokumentům a nebylo to možné. Zdá se tedy zcela jasně, že se těmi dokumenty zachází různým způsobem u různých vyjednávacích partnerů. Takže hovořme o vyjednáváních jako takových a nikoli pouze neustále o typu. K tématu prosazování či provádění. Máme tady určité požadavky a Richard Corbett poukázal na to, že bychom potřebovali absolutní většinu ve zdejší sněmovně, abychom to byli schopni prosadit. A že potřebujeme, ano, změny statusu poslance, postavení poslance. A zároveň ale čelíme situaci, že v určitých členských státech ústavně, ústavní tradice zasahuje do těch našich představ negativním způsobem. Měli bychom si tedy jasně říci, že když chceme měnit status poslance, tak eh, nikoli pouze to. Tady bych byl ctižádostivější. Tady bych v Německu se tomu říká zákon pro poslance. Zákon, který se týká poslanců, že by se to stalo součástí toho, co zde máme abychom znovu nezabředli do slepé uličky, že parlament přijde s nějakou nádhernou myšlenkou a pak to na radě nedostane většinu a smete se to ze stolu. A abychom chtěli hovořit o tom období toho vychladnutí, tedy ta karenční doba, kdy nelze vykonávat jiné povolání, tomu bychom potřebovali silnější dá zákony. E, navíc potřebujeme i e, v tom rejstříku transparentnosti takový pocit, že se to vyplácí těm lobbystům. Tady bychom jim neměli například bránit v přístupu k informací. Já se nedomnívám, aby lobbysta měl mít, mít, mý, méně práv než řadový občan v přístupu k dokumentům. Toho se musíme vyvarovat aby tady nevzniklo nerovné chování. A pak jsem registroval přání v oblasti transparentné, aby byla transparentnost i u právníku. Já jsem například členem registrované kanceláře, právní kanceláře a pak chci ještě říci, že já například nemám mandát vyjednávací, ať v Bruselu nebo v Berlínu, ale zejména v Německu tam nám záleží na tom dějinném vývoji. A já to řeknu zcela na rovinu. Nelíbí se mi, že když si někdo chce někoho pozvat na oběd, to řeknu na rovinu. Čili někdo chce poslance eh, pozve na oběd, ale chce, aby to ne, abychom o tom nevěděli, tak se to objedná v restauraci Pavre Echel a objedná to ten právník. Přesto ale nemůžeme ignorovat skutečnost, že v některých zemích máme co dočinění s důvěrnou povahou informací a v jiné zemi je ta ochrana dokonce i ústavní povahy a dokonce ani se souhlasem mandanta není možné zpřístupnit informace o obsahu mandátu. Tedy my si často chceme zasahovat do něčeho, o čem ani nevíme, že je ústavním způsobem upraveno v členském státu toho, kterého poslance. To si nejdříve musíme probádat a musíme k tomu přistupovat mnohem realističtěji. A e, to, zda se to podaří velkou většinou přehlasovat, tak nejdříve ale k tomu musíme mít solidní právní základ, pokud vůbec na to území vstupovat pak ještě pár takových řemeslných chyb, nazval bych to. Tady bych si přála, aby rozhodně se na to ještě předem podíval nějaký právník, než to sepisujeme. Já, když se podívám na 47, kde se hovoří o osobách, které byly sledány vinnými za korupci v EU. Tady bych si přál, aby se to týkalo systémové právní, právní výpočty odpovědi. V některých zemích máme trestní právo osobní, fyzických osob a tam je trestné, ale u právních osob je trestnost velice omezená. Případně nelze trestat právnickou osobu za korupci. Tedy když tam máme v té 47 něco takto obecně konstatováno, a pak to nemá ale právně žádné, nemá to zakotvení v právních systémech členských států. Takže já například bych byl sledán vinným, ale až v roce 2019 se to pak bude řešit. To mi připadá problematické. Rovněž závažnost toho činu. Totiž myslím si, že jako vedlejší účinek předmětné trestné činnosti. Ono se v Německu poukazuje na takzvané e, čestné akty, totiž, že za po určité období tam bude pasivní platnost. Takže to řeknu hovorově, když to není proti zájmům Evropské unie, ale například když někdo uplácí e, zkoušejícího své dcery, když skládá zkoušku na řidičský průkaz, tak to nemůže mít stejnou váhu, jako když tady někdo páchá trestnou činnost proti EU a rovněž by to ani u soudu neobstálo klást to na rovinu. Rozhodně se musíme ještě spojit s odborníky na parlamentní zákony, aby to dostalo řádnou podobu. Děkuji, Svene. Uh, Děkuji, Svene. Děkuji. Eh, pokud jde o moje eh, stanovisko, já jsem prožil eh, obtížný víkend a nad rámec, pokud bych se měl dostat k obsahu těch jednotlivých témat, která tady zazněla, nejprve, pokud jde o ten přístup lobbystů, samozřejmě je to eh, strašně jednoduché, jak řekl pan Vílan, eh, kritizovat eh, věci, které nebyly navrženy. Samozřejmě nikdo nemůže mít menší práva než běžný občan. Eh, to platí pro přístup eh, k podkladům eh, a pro poslance a přístup k dokumentům ve vztahu k občanu. Máme tady nařízení 49, 1049 o tom, že o přístupu ke všem podkladům, ale klíčová otázka tady se týká tedy přístupu lobbystů EPP je v zásadě spokojená s, transparent, s tím registrem transparentnosti, tak eh, jak je. Eh, socialisté a demokraté chtějí trochu více posílit transparentnost, ale nemělo by to vést k vyšší byrokracii a musíme být eh, opatrní, aby tam nedošlo opravdu k nadměrné byrokratizaci celého eh, procesu. ALDE volá po vyšší transparentnosti, ale v eh, pozměňovacím návrhu eh, popíráte ty silnější, ta silnější pravidla, takže tady je určitý rozpor a já doufám, že ALDE se vrátí zpět k transparentnosti v rámci vyjednávání jako ECR a E FDD. Musíme e, to tedy ještě e, projednat. Jedna věc by tady měla být jasná, tak jak to řekl pan Wieland. Já jsem nikdy nechtěl zakázat komukoli lobovat. A jsem přesvědčen, že většina ani jsem nechtěl říci, že většina lobbyingu probíhá špatně, to vůbec ne. Nechci Samozřejmě lobbying je plnou součástí eh, tržních mechanismů, to je naprosto v pořádku. Co není normální v celé řadě věcí, které jsou eh, eh, významné v tom veřejném zájmu, jsou hájeny prostě pouze některé zájmy, protože ty zájmové skupiny mají více peněz, jsou schopny být zastoupeny a ti ostatní se nejsou schopni prosadit. To není v pořádku. Transparentnost eh, znamená, aby byli hájeni všichni, eh, a ne eh, pouze ti, kteří se dostanou k vašim dveřím. Musíte naslouchat všem. Transparentnost je nástroj, který by měl dosáhnout toho rovnovážného stavu při hájení zájmu. Nejde pouze o to, aby to bylo vždy křišálově jasné, to není ten cíl. Eh, a rád bych tady řekl jednoznačně, a pan Vílan to také řekl jasně, eh, zaznělo na počátku, ve všech prohlášení eh, Evropa musí jít dále, pokud jde o transparentnost, odpovědnost, jde mnohem dále než většina členských států a platí to i u toho registru transparentnosti, alespoň tedy v Evropě. Není to pravda, pokud se porovnáváme s Kanadou, Spojenými státy, ti jdou mnohem dál a to umožňuje občanům, aby lépe nahlíželi, co se děje v jednotlivých institucích. A rovněž musíte vidět, že eh, komise šla dál než eh, Evropský parlament, což eh, dříve tak nebylo. A je s tím spojena celá řada otázek, které ještě zazní. Co řekl Jolainen, byrokracie Abychom eh, zajistili transparentnost, bylo by dobré, aby parlament eh, zajistil určitou infrastrukturu, aby ta transparentnost byla jednoduchá, dostupná pro všechny. To znamená, že pokud budeme mít nástroje, které nám umožní jednoduše sdílet eh, dokumenty na webových stránkách Evropského parlamentu, Eh, abych, nástroje pro to, abychom transparentně řekli, kdo se s kým kde eh, potkal, eh, tak no, pokud budeme mít nějaké softwarové řešení, které nám to umožní, tak to by mělo umožnit snížit byrokratické náklady spojené s byrokracií. Pokud jde o trialog, já jsem se zúčastnil celé řady trialogů. Eh, myslím, eh, že je tam příliš mnoho legislativy a eh, mám zkušenosti se skutečným průběhem trialogu. A je tady určitý rozpor mezi tím obrázkem, pokud je obchod, a kdy tedy máte tedy tu integritu vyjednávání, kdy pouze jedna strana u stolu ví, to je opravdu velice vzdálené realitě. Většinou, když probíhá eh, tedy eh, trialog v oblasti, eh, kde máte silný zájem, máte určité lobbysty, kteří znají podklady, kteří znají informace, a často e, jsou i e, autory e, dokumentů vědí více než i třeba stínový zpravodají. A pak je ta druhá strana, která nemá peníze na to, aby zaměstnala lidi v Bruselu, oni potom nemají ty informace a ta situace vyjednávací není rovnovážná, protože některé zájmy jsou prolobovány, jiné ne, a to je realita Eh, trialogů a my eh, nemůžeme toto akceptovat. Takže buď ty věci jsou přísně tajné, nebo jsou eh, přísně transparentní. Současná situace je taková, že jsou přístupné, transparentní pro ty, kteří si to mohou dovolit, kteří to mohou zaplatit. A to je problém, to ohrožuje integritu. Pokud jde o ty trialogy a ta transparentnost skutečně je velice nevyrovnaná, je to i eh, v té zprávě mm, uvedeno i na další úrovni. Eh, pozměňovací návrhy u celé řady vyjednávání jsou otevřené, tedy rada eh, přesně ví, jaká frakce má jaké stanovisko, velice dobře ví, jak jsme rozděleni E, i v případě, že je schválen nějaký kompromis ve výboru, velice dobře víme, jaká byla výchozí e, e, stanoviska jednotlivých stran. A pokud bychom udělali to, co někteří z vás chtějí, tak by to šlo i ještě dále v oblasti trialogu. Hmm protože eh, na plenárce je pak eh, absolutní většina, proto abychom přehlasovali eh, radu. A já se snažím, aby ten proces byl transparentní, abychom řešili tyto problémy a abychom posílili parlament, ne abychom ho oslabili. To tedy znamená, že i rada by měla být otevřená my eh, otevřeně ukazujeme, kdo eh, hájí jaké stanovisko. Eh, nedostaneme ale zpátky tu čtyřsloupcovou tabulku, kde by bylo uvedeno, jaký stát hájí jaké stanovisko. A myslím si, že to není správné. Měli bychom být více transparentní. My v současné době, když přijde někdo z členského státu, a e, bude hájit e, přísná e, pravidla transparentnosti, tak může získat informaci. Pokud zavolají němečtí poslanci do Bundestagu, zjistí, kdo hájil jakou pozici, ale ne všichni tak to mohou ne všichni tak to mohou postupovat a nemyslím si, že to je v souladu s pravidly integrity. Mělo by to být opravdu e, férové a nemůžeme pouze umožnit eh, plné vyšetřování ze strany ombudsmana. Eh, tady, tady si nemyslím, že je to něco, kde já bych přeháněl a vyzývám všechny, abychom hledali nějaké společné řešení týkající se integrity. Eh, otázka obchodních vyjednávání. Nejprve musím říci, že ten text hovoří o obojích, o obchodních eh, vyjednávání i, i, dál, i ostatní. Pan Vílan to, to zmínil. Julainen. Samozřejmě, eh, konzolidovaný text zahrnuje samozřejmě stanoviska obou stran takže pokud toto zveřejníme, tak eh, tím nějak neporušujeme pouze eh, mm, evropské partnery nebo ty eh, obchodní vyjednávající partnery. A zase zde máme obdobnou situaci. Celá řada věcí již je transparentní, celá řada subjektů má přístup k těm podkladům to je eh, jenom zase část té reality. Když jsme eh, začali diskutovat o transparentnosti ve veřejnoprávních institucích, když tato diskuse začala, nebylo transparentní nic. A státní instituce eh, mohou Eh, fungovat, eh, hovořilo se o tom, že mohou fungovat, eh, když nejsou příliš otevřené i vůči zahraničí, i v rámci domácí situace. A my se snažíme dosáhnout určité úrovně kompromisu a já myslím, že je čas, abychom se posunuli dále, protože ten stávající režim, především v Evropě, je režimem, kdy Celá řada eh, subjektů má přístup k materiálům vzhledem k členským státům, jejich institucím a eh, ne vždy máme eh, tedy ten vyjednávací prostor, tak jak to tady zaznělo, jak to hájili ti, kteří poukazovali na to, že přístup mají pouze ti, kteří si mohou zaplatit ten obsah. To je skutečně problém a já bych rád zdůraznil, a tady se obracíme na pana Plenkoviče, eh, vyjednávací mandáty v rámci eh, obchodních vyjednávání, mezinárodních vyjednávání. To je samozřejmě problematické, protože eh, se předpokládá, že parlament bude držet krok s komisí, tak aby tady byla ta jasná odpovědnost eh, v průběhu vyjednávání. Eh, ten vyjednávací mandát není znám i v té místnosti. Takže eh, existuje celá řada mandátů, které známe, některé, o některých však nevíme. Takže jsme tady před občany a občané se táží, jak je to s hájením zájmu a my bychom měli zároveň eh, kontrolovat eh, instituci, jejíž mandát eh, neznáme. Takže z toho vzniká i ten požadavek, aby všechny ty mandáty byly sdíleny, abychom se neomezovali. A tady se nemůžeme omezovat pouze na TTIP a ostatní a TISA. A e, pak je tady otázka pana Plenkoviče. Pokud jde e, pozměňovacího návrhu 320 e-maily, e, to již vyplynulo s výměny s panem Bílandem. Problém je takový, pokud se podíváme na veřejnoprávní instituce do minulosti, je celá řada písemných dokumentů, a, e, a nyní archivy v budoucnu e, budou prázdné, protože veškerá konverzace e, bude smazána. Já samozřejmě nejsem proto, abychom v blízké budoucnosti otevřeli všechny e-mailové korespondence. Nicméně mělo by existovat nějaké období, já nechci nastavit délku toho období, nejsem k tomu splnomocněn, ale myslím si, že by mělo být nějaké období, eh, kdy historici by měli mít možnost eh, něco dohledat. A tady je obrovský rozdíl mezi elektronickým věkem a tím eh, věkem před elektronickým obdobím. Já nejsem proto, aby se všechny informace systematicky mazaly jak v Evropském parlamentu, tak v dalších veřejných institucích. Mělo by být nějaké dostatečně dlouhé období, abychom chránili soukromí. Tady musíme nalézt nějakou rovnováhu, já nejsem e, historik. Ale myslím si, že je to legitimní e, téma. Prosím. A e, teď bych se rád e, ještě zmínil, pokud je poradní výbor, máme celou řadu návrhů, a mm, e, ten britský návrh e, a e, francouzský návrh by vyžadoval obrovské právní změny. A pokud se podívám na ty jednotlivé varianty, které jsou tady navrženy, poukázal bych na to, co řekl Jolajnen. Pokud jde o konferenci předsedů, přijme rozhodnutí a ne předseda jako takové. To by eh, totiž eh, vedlo k eh, spolitizování rozhodnutí, což je velice obtížné pro předsedy jako takové. A já jsem tedy přesvědčen, že pokud jako první krok bychom řešili interně tuto otázku, tak bych byl tak budu rád, abychom v rámci poradního výboru se tím zabývali, případně to může být doplněno eh, i o externí členy, eh, kteří vstoupí do toho rozhodovacího eh, procesu. Spolitizování by této otázce příliš nesvědčilo. A myslím, že tady bych to ukončil. Eh, jsem připraven vést otevřenou diskusi se stínovými zpravodaji, jsem připraven vyslechnout eh, všechny návrhy a děkuji paní předsedkyni, že jste mi dala slovo. So now... Děkuji. Eh, hlasovat se k této zprávě bude 20. dubna. Je to tak. ten plán je takový 20. dubna hlasování. Máte pocit, že skutečně dosáhnete všech těch kompromisů a vyřešíte všech těch ty stovky připomínek. Nemusíme to rozhodnout eh, nyní, ale je tady určité riziko, že se to nestihne do toho 20. dubna. Zatím je takové datum stanoveno v tuto chvíli. Dobře neměňme to datum, začněme pracovat, tak to bych to řekla a uvidíme. Tedy nezačněme, opravuje paní předsedkyně, ale pokračujme v práci. Děkuji všem zúčastněným diskusi a přecházím k dalšímu bodu, což je Pedro Sio Pereira, e, stanovisko příprava povolební revize víceletého finančního rámce na období 14-20, příspěvek parlamentu předcházející návrh e, komise. Je to tedy e, stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy rozpočtového výboru. Pedro, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pojďme se podívat na jiné téma, téma finanční. Toto je tedy nové téma, no, e, nový problém, je to e, příprava e, revize víceletého finančního rámce, jak víte, komise má povinnost do konce roku 2016 předložit střednědobou revizi přeskum tohoto VFR a parlament by byl rád plně zapojen a informován a vyjadřil se i k tomu vyhodnocení a případné revizi eh, VFR. Proto parlament eh, připravuje právo z vlastní iniciativy eh, na základě návrhu pana komisaře, aby byly nastaveny určité pokyny, pokud jde, nebo jakési směrování, pokud jde o tuto střednědobou revizi. Eh, odpovědným výborem je eh, výbor pro rozpočet a aby bylo jasné, jaká je úloha našeho výboru, to je ta první věc, kterou bychom si měli vyjasnit. A namísto toho, abychom detailně probírali ty finanční aspekty a finanční eh, varianty, měli bychom se zaměřit na to, co patří do naší eh, pravomoce, to jsou institucionální aspekty této eh, revize. MFF a také institucionální aspekty celého toho procesu vytváření víceletého finančního rámce. Návrh eh, stanoviska eh, v šesti několika odstavcích se zaměřuje na klíčové otázky. Jednak je to revize toho samotného víceletého finančního rámce, kde se volá po skutečné hloubkové revizi, která by eh, zhodnotila vyhodnotila finanční prostředky, která by řešila rozsah působnosti a zdroje jednotlivých finančních obálek, a která by zvážila, zda ta e, stávající objemy v rámci MFF jsou skutečně dostatečné vzhledem k současné Eh, situaci, kterou, které Evropě, eh, Evropa čelí. A tady víme všichni, na co se naráží. Odkazuje se v této eh, zprávě také k nástrojům flexibility, které nejsou dostatečně využívány a návrh stanoviska volá ještě po větší flexibilitě, pokud jde o alokaci zdrojů, tak abychom lépe reagovali na ten nedávný a nový vývoj, ale to bez toho, aby nedošlo došlo k nějakému eh, podrývání cílů eh, soudržnosti při alokaci zdrojů. To je první věc. Druhá věc se týká reformy celého systému financování eh, nebo přidělování prostředků v rámci VFR a tady se navrhuje a odkazuje na některá stanoviska tohoto parlamentu, která vyzývají k vyhodnocení těch skutečných vlastních zdrojů a nastavení fiskální kapacity v rámci, fiska, v rámci eurozóny, tak aby státy mohly implementovat strukturální e, e, reformy. Tato fiskální kapacita v rámci Eh, eurozóny by měla zároveň vždy zůstávat v rámci toho daného rozpočtu, mm, v rámci eh, MFF a měla by být financována ze skutečných vlastních zdrojů. Odkazuje se zde na trvání Eh, rámce po roce 2020, to znamená, měla by zde být eh, snaha uvést do souladu s evropským volebním cyklem. A hovoří se tu i o aktivaci doložky Passarel, a to jak pro MFF, tak, o rozhodnutí, tak pro rozhodnutí o vlastních zdrojích, tak aby bylo možno přijímat časná rozhodnutí k těmto důležitým otázkám na časování. To bylo druhé téma a třetí téma eh, té, eh, toho dokumentu je příslušný, eh, příslušné nařízení, které, kde se vyzývá k zjednodušení rozhodovacích eh, postupů v souladu s mezi institucionální dohodou o lepší e, právní úpravě. Takže ta třetí část je hlavně zjednodušení. To jsou ta tři konkrétní témata, která e, vám předkládám ke zvážení. ve svém dokumentu a, nebo ve svém stanovisku k této zprávě a dotěším se, že společně s vámi se nám podaří zlepšit eh, to navrhované stanovisko. Děkuji eh, eh, George tam za EPP. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Děkuji rovněž zpravodaji za to úsilí, které jste vyvinul. Víceméně vše je pokryto. Já bych pouze chtěl něco dodat k jedné či dvěma záležitostem. Za prvé, domnívám se, že nové zdroje a vlastní zdroje, to je ústřední záležitost. To je bez pochyby. Tady jde o budoucnost této oblasti jako takové. A není to věc snadná. Jak víme, ten tlak už existuje nějaký ten pátek. Já už jsem tady 12 let a je to pořád, aby čistí přispěvatelé mohli platit méně to neustále žádají. A z toho pohledu možná bychom měli uspořádat slyšení, které se bude konkrétně týkat pouze vlastních zdrojů. Nejsem si jist, že je to stoprocentně v oblasti působnosti tohoto výboru, ale souvisí to s nimi. Podívat se totiž, kde máme nějaké možnosti, protože v současné době to rozhodně uspokojivá situace není. Druhá moje poznámka, ta vlastně naváže na tu první. Máte pravdu, že bychom měli mít, jak jste to řekla, eh, kvalitní informačně bohatou diskusi o finančním rámci, který běží až do roku 2020. Co se týče sladění s evropským volebním cyklem, tam si nejsem jistý, ale rád bych se dověděl více o kladech a záporech takovéhoto slaďování. Pak třetí věc, tam to souvisí se vztahem, samozřejmě, že tam toho prostoru není příliš, ale možná bychom to mohli dále prohlubit pozměňovacími návrhy, totiž souvstažnost mezi zeměmi eurozóny a neeurovými zeměmi. To bude mít konkrétní význam i po roce 2020. No a nakonec ty transfery, ty přesuny v rámci víceletého finančního rámce by neměly být politicky motivované, neměly by být součástí jiných her a říček. Víte, co mám na mysli? Když hovoříme o migraci, tak máme země, které se zdráhají přizpůsobit se a na druhé straně ty země, které nechtějí přijímat migranty, tam se hovoří, by se jim tím pádem mělo odjímat finanční pomoc. Tam proto ani není právní základ. Nemyslím si, ale rozhodně to není správný postup, není to žádoucí, ale jinak děkuji všem za jejich úsilí. Maxa? Thank you. Děkuji. Já nejsem nadměrným příznivcem, co by Švéd zvyšování unijního rozpočtu. Na druhé straně jsem přesvědčen, že si musíme vzít pod lupu způsob, jakým Evropská unie nakládá s penězi, které má k dispozici. Tam ze strukturálního pohledu ještě máme co dohánět a členské státy se sami příliš soustředují na to, jakým způsobem ty peníze získat zpátky z unijního rozpočtu, ty, které mají pocit, by mohli získat, než aby se soustředili na rozumné, logické, hospodárné jejich vynakládání. Tedy způsob rozhodování o vynakládání rozpočtových prostředků by měl podléhat reformě. Nad tím bychom se měli zamyslet a to by se mělo rozehrát, tedy zda by se to mělo rozehrát v kontextu této konkrétní zprávy, nevím. Je to každopádně citlivá záležitost a zaslouží si pozornost. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji. Já rovněž chci poděkovat panu Silvovi Pereirovi za jeho stanovisko, za ten návrh zprávy. Domnívám se, že rozhodně zde jde o jádro podla. Právě náš výbor pro ústavní záležitosti se musí zamyslet nad tím, co znamená vlastní zdroje, nové zdroje a jak chceme sami vstoupit do diskuse, obohatit tu diskusi rovněž i co se týče stupně integrovatelnosti, kde se nacházíme. No a samozřejmě u otázky uprchlíků se nabízí otázka, odkud ty peníze pocházejí, občané chtějí vědět. Jsem tedy vděčný za toto. To ovšem samozřejmě znamená, že my musíme přijít s konkrétními návrhy, náměty, nápady, kudy by se měly ubírat cesty nacházení nových zdrojů. Proto tady vidím velice úzké propojení se zprávou Breso týkající se znovu utváření institucionálního rámce ve světle platné Lisabonské smlouvy. Nového nasměrování, tedy v tom smyslu bych rád vybídl všechny kolegy, aby tu propojenost sledovali. A rovněž už máme tu zprávu schválenou, zprávu týkajícího se lepší tvorby práv. Za druhé, vybízím všechny, ptejme se, proč například ten text týkající se finančních transakcí byl více-méně odstraněn je mrtvý, nikdy nebyl proveden a přece to by mohl být nádherný zdroj vlastních zdrojů, vlastních financí. Pokud nebudeme odvážní, tak budeme mít hluboko do kapsy. Zmiňujete se i otázce o otázce transparentnosti a o potřebě větší flexibility. Tady bych přišel s malým varováním. Flexibilita by mohla být vykládána jako potenciální odebírání prostředku někomu a přidávání ho někomu jinému ze dne na den. To znamená menší důvěru občanů v tom, jak, jakmile je rozpočet už rozhodnut, odsouhlasen, jak ho představíme členským státům, jak se pak vůči němu chováme, zda se chováme odpovědně. Občané by nám mohli přestat věřit. Tedy když budeme dávat své stanovisko rozpočtovému výboru, tak eh, ta flexibilita, to tam musí jasně zaznít, nesmí znamenat, že si můžeme flexibilně jen tak přesouvat peníze z jedné kapitoly do druhé, pokud se nejedná o absolutně mezní urgentní záležitost, protože to by nabourávalo důvěru. Za čtvrté, v bodu čtyři se žádá o více diskusí s radou a s komisí. S tím nemohu než souhlasit, ale proč ne přizvat i občany, občany, aby se účastnili této diskuse pokud naše diskuse týkající se o nové úpravě těch složitých otázek toho, odkud pocházejí, e, kolik peněz a tak dále, pokud tam nepřizveme i občany k tomu, k otázce tvorby rozpočtování, tak se nedobereme e, obecně e, příznivého nového tvaru MFF. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji zpravodaji, který eh, dle mého názoru odvedl obrovský kus práce a snaží se poukázat na institucionální aspekty eh, otázky přípravy tedy této eh, revize víceletého finančního rámce. To je skutečně naším cílem. A já bych v zásadě k tomu měla jednu jedinou poznámku protože v současné době se neustále diskutuje o otázce eurozóny. To je klíčová otázka, která eh, je napříč všemi eh, diskusemi, tak možná eh, místo fiscal capacity bychom spíše měli hovořit o rozpočtu. <clears throat> Protože Evropská unie a především eurozóna potřebuje eh, specifický rozpočet pro eurozónu, eh, který bude čerpat z vlastních eh, zdrojů. A to je věc, která možná není úplně jednoznačná, takže tady bychom opravdu měli hovořit o rozpočtu, o rozpočtu eurozóny, tak aby to bylo jasnější. Myslím, že by to bylo užitečnější. Děkuji. Mercedes, Ramon, Aureky. Děkuji. Já bych se rád připojil k tomu, co tady zaznělo eh, od eh, pana Seba Perery eh, i od panu Šofina Šolce a samozřejmě i paní Breso na to již poukázala. Ten komentář se týká politického významu vlastních zdrojů. To je věc, o které bychom měli diskutovat v kontextu tedy budoucnosti Evropy. Je to celá klíčová záležitost. Eh, je to jeden z hlavních aspektů, který ovlivní budoucnost Evropské unie. Vytvoření eh, evropského rozpočtového systému, to je bez pochyby jeden z prvků, který v tuto chvíli brání Evropě, aby byla eh, ještě výraznější mocností. Pokud občané odvádějí daně eh, v rámci svého členského státu, tak eh, se vytváří určitá politická vazba. A tady na evropské úrovni tato eh, vazba chybí, nemáme tedy evropský rozpočtový systém a díky tomu dochází k oslabování celé té evropské myšlenky. Občan si vytvoří prostě tu politickou vazbu jenom v rámci té země, v té zemi, kde ty daně odvádí. Tečka, to je vše. Jsou tedy rozpočtové zdroje, které by měly být považovány za eh, vlastní zdroje. A eh, to, co mě eh, tady vadí, je tady zdanění finančních transakcí, které by mělo vstoupit v platnost v příštím roce a zase je to dáň, která bude zase příjmem členským státem. Eh, tady by bylo bývalo třeba, aby to mělo evropský rozměr. Pak eh, jsou tady například eh, hospodářské výsledky centrální banky. I tady bychom mohli zvolit nějaký evropský přístup, evropské řízení. To je koncept, který dle mého názoru by mohl eh, být zapracován do toho evropského mechanismu. Takové jsou alespoň tedy moje hlavní představy. Já eh, následně eh, zpravodaj navrhnu, aby AFKO tedy se pokusil vytvořit tu vazbu mezi rozpočtem a evropským občanstvím a pokusíme se případně připravit nějaký návrh v tomto směru. Nikdo si ještě nežádá slovo, takže Pedro. Well, I would like to thank uh, all the colleagues for Děkuji kolegům za zajímavé příspěvky. Zazněla zde, je zde celá řada témat, uh, která bychom měli řešit, řešit hlubším způsobem. Hovořilo se zde ze strany několika řečníků o těch vlastních zdrojích a e, o tom zazněla zde i myšlenka, že by mělo být organizováno e, slyšení, pokud jde o vlastní zdroje. Tato, tento návrh mně přijde velmi zajímavý. Měli bychom se mu e, nadále věnovat a možná by to bylo smysluplné ve spojitosti s, roz, s rozpočtovým výborem. Nicméně otázka vlastních zdrojů je skutečně e, klíčová a na tu bychom se e, měli zaměřit. Pokud jde o potřebu provázat toto stanovisko či návrh stanoviska a další stanoviska, zejména tak Lisabonské smlouvě a to, které se týká lepšího legislativního procesu a navázat to na fiskální kapacitu a e, vůbec rozpravu k finančnímu, k finanční části toho textu, která chybí v tomto e, návrhu. Je zásadní, aby i to bylo zohledněno či řešeno v tom návrhu. E, flexibilita je potřebná podle vzhledem k těm novým okolnostem, kterým Evropa čelí, ale hlavní myšlenka je ta, že třeba, že je tu potřeba flexibility, měli bychom zároveň být obezřetní, abychom nepoškodili zdroje, které máme eh, na oblast koheze a abychom byli schopni vytvářet další nové zdroje, nacházet další nové zdroje pro tyto nové okolnosti. To je ta hlavní myšlenka návrhu eh, stanoviska, ta by tam měla zůstat. Takže opakuji, eh, děkuji všem za připomínky a budeme společně na tom nadále pracovat. Děkuji. Lhůty pro pozměňovací návrhy 23. března v poledne což je eh, více než jeden týden a 20. dubna bychom měli hlasovat. Formálně nemáme zde stínové zpravodaje za všechny eh, skupiny. Předpokládám, že skupiny si ještě mohou své stínové zpravodaje zvolit. Tím eh, jsme tedy skončili tímto bodem a nyní bod 10 na eh, našem pořadu jednání, kdy já, při to je bod, který já připravuji eh, a týká se přenesení Eh, nařízení, které se týká přenesení pravomoci pro rozhodování eh, v prvním stupni, tedy z tribunálu EU, pokud jde o spory mezi Unii a jejími zaměstnanci. Toto nařízení eh, bylo schváleno minulý rok a vlastně implementuje dohodu která se týká navýšení počtu soudců u tribunálu a součástí této dohody mezi parlamentem a radou bylo také sedm soudců, kteří budou v soudu pro veřejnou službu, ale budou v roce 2016 inkorporováni do tribunálu EU. Čili převod, pře, převod těchto soudců ze soudu pro veřejnou službu do tribunálu, to bude tento rok a k tomu je potřeba přijmout na řízení na základě eh, spolurozhodování. A je to poprvé, kdy postupujeme cestou spolurozhodování v této věci a my se jako AFKO vyjadřujeme stanoviskem k Eh, pro výbor Jury, který připravuje stanovisko. My máme jenom pohled našich kompetencí, kompetenci AVKO. Je to velmi technická záležitost, ale já v zásadě nenavrhuji žádné změny na řízení parlamentu a radu, rady, které se týká přenosu těchto kompetencí, které budou následovat převod, po, po přeložení těch soudců. Je to technické, jsou tam některé technické pozměňovací návrhy, ty nespadají do naší kompetence, a takže já zde navrhuji, že není nutno, abychom vznášeli nějaké konkrétní eh, připomínky či nějaké konkrétní výhrady, pokud jde o přenos eh, Eh, té eh, příslušnosti a převedení soudců na tribunál EU. Tolik z mé strany, nevím, zda se k tomu chce někdo vyjádřit. Lhůta pro eh, pozměňovací návrhy je 23. března poledne. Se sekretariátem jsme však neza, nenašli žádný důvod k tomu, abychom něco v tom měnili či pochybňovali. Mercedes? jenom chci říci, že souhlasíme s vaším návrhem a s vaším postojem a nemáme nic, co bychom k tomu řekli, či eh, kde bychom namítali. Mike? Ano, my Já souhlasím také, paní předsedkyně, můžeme to plně podpořit. So the deadline for amendment is... Lhůta je nastavena a budeme hlasovat 20. dubna, protože uh, Jury hlasuje 21. k tomu, takže to stihneme tím uzavírám tento bod na pořadu eh, jednání, bod 11 různé. Já ža- nic do různého nemám a nevím o ničem a datum příští schůze je 20. dubna dopolední i odpolední zasedání v Bruselu. Chci vám ještě připomenout, ještě dvě věci vám chci připomenout, či jsem je měla zmínit. Koordinátoři rozhodli dnes, a rozhodli následujícím způsobem rozhodnutí, pokud jde o přidělení stanoviska AFKO k zprávě podvýboru SEDE, e, které se, eh, to, tento zpráva byla přidělena EPP a potom ke zprávě rozpo, výboru pro rozpočtovou kontrolu k úloze whistleblowerů při ochraně finančních zájmů EU a v pátek rozhodneme či politické skupiny do pátku nám pošlou na své stanoviska k tomuto návrhu a to je zpráva Jury monitorování aplikace evropského práva eh, za rok 2014 a ve 2.30 se účastníme velkého slyšení k demokracii, čtyři výbory plus komise a bude se tam ve 2.30 hovořit o našich kompetencích, kompetencích AFKO. Bude to to velké slyšení. Děkuji.